Hej och eh, välkomna tillbaka. Uh, I will speak in Swedish so if you by not any chance have the availability. Takže pokud um, nerozumíte, tak si prosím nasaďte sluchátka. Doufám, že jste si uh, užili příjemný oběd a najedli jste se a můžeme začít druhou část naší konference. První část dnešního odpoledne. První, část, první části našeho jednání uh, tady byla paní Podí uh, eh, a mluvili jsme o genderové rovnosti mezi politiky a v parlamentech. Dnes odpoledne se budeme věnovat um, rovnosti pohlaví a legislativě. Nejprve vyslechneme paní Pěti Kainen. Někteří už jste zapsaní na seznamu řečníků. Pokud máte zájem o slovo, dejte nám vědět. A já jsem velice rád, že mohu představit paní Pita Kajne, která byla zpravodajkou zprávy, velice důležité zprávy, přijaté Evropským parlamentem velkou většinou. A to byla zpráva o tom, jak můžete zvýšit počet žen, které jsou aktivní v politických schromážděních. Takže jsem velice rád, že jste tady a se zájmem vys, vás vyslechnu. Děkuji, děkuji za laskavá slova a za spolupráci a chci též poděkovat zástupcům národních parlamentů, protože spolupráce s národními parlamenty byla vždy velice důležitá. A řada důležitých eh, poznámek přišlo z této strany. Nejprve začneme názvem zprávy Ženy v politickém rozhodování otázka rovnosti a kvality. To znamená, že ženy nejsou, nerozhodují lépe než muži, ale nerozhodují ani hůře. A muži nerozhodují hůře než ženy, ale ani lépe. Záleží to na jednotlivcích. A kompetence není e, způsobená chromozomy, tedy naším pohlavím, které nám je vrozené, ani neexistuje důkaz, že vzdělání by bylo, žen by bylo méně hodnotné než v případě mužů. Takže rovnost znamená, že potřebujeme tuto polovinu lidstva, účast, aby se účastnila rozhodování. Potřebujeme tedy různé zkušenosti různých žen eh, v rozhodovacích procesech. Další otázka rovnosti znamená tedy základní představu toho, že ženská práva jsou lidská práva. A to chci zopakovat, tedy ženská práva jsou lidská práva, protože v našich diskusích se často mluví o tom, zda práva žen potřebují stejné záruky legislativní jako jiná lidská práva. A zdá se to poměrně jasné v oblasti lidských práv, že není možné diskriminovat lidi vzhledem k jejich, nebo z důvodu jejich barvy pleti nebo vyznání nebo sexuálních preferencí. Přesto se v našich diskusích stále objevuje eh, ta otázka politického názoru, zda ženská práva mají stejný právní status jako práva eh, mužů nebo lidská práva. Takže v současnosti jsou ženy nedostatečně zastoupené v Evropě. Dokumenty už máme k dispozici, jak hodně jsme pozadu tedy na eh, komunální, regionální a evropské úrovni. A nejen to, čím výše tedy jdete, tím méně žen tam najdete. Když se podíváte na předsedy výborů 6, když se podíváte na vlády a tak dále, jejich čím výše, tedy tím méně žen. Je to nejenom otázka počtu, které nejsou odpovídající. Pak je tady také důležitá otázka ehm, segregace. Je to, důleži- je to takový Eh, takový stín těch rolí mužů a žen. Velice často muž má kontrolu nad zdroji, ministr financí, ministři zodpovědní za průmysl, premiér a tak dále. A ženy velice často jsou zodpovědné za uh, oblasti, kde se tedy kde se ty peníze vydávají, sociální zabezpečení, vzdělávání, školství, životní prostředí, tak to samo o sobě už vytváří nerovné podmínky. Že musíme řešit dvě otázky, nebo tři. Musíme řešit otázku toho, kolik žen máme v politice a dále segregaci, v jakých pozicích v jakých sektorech ty ženy působí. Další otázka je e, otázka tedy slunce a měsíce. Zda měsíc tedy může zářit vlastním světlem. A často, když se někoho zeptáte, jak to mm, vypadá, u nich, tak eh, řeknou, dobře, tak předseda je muž a místo předsedové to jsou tři ženy. Dobře. Muž, ženy jsou vždycky až druhé. Vždycky jsou místo předsedové, místo, uh, místo předsedkyně nebo náhradníci, vždycky v sekundárních pozicích. A když se podíváme na rovnost, tak nejde jenom o čísla, my se musíme podívat zvlášť na ty funkce. Je důležité tedy oddělovat čistě vedoucí pozice jako předseda a sekundární pozice jako místo předseda. Eh, dobře, jaký to má tedy dopad? A pak se dostanu k návrhům, jak pokračovat dál. Každopádně potřebujeme systematické strategie, systematický přístup, protože tady je několik problémů. Jednak celkové postoje, jak muži a ženy uvažují, jak média, média prezentují muži a ženy v politice, jaké jsou jejich ekonomické, sociální možnosti, jaké, eh, jak to vypadá s financováním, jaké jsou stranické struktury, legislativní struktury, které umožňují nebo znemožňují eh, ženám zastávat vysoké pozice. Další otázka je eh, takzvaný otázka prostředí, které něco umožňuje. Jak naše společnosti jako celek fungují, zda umožňují nebo znemožňují působení žen v politice. Čím více žen v politice, tím lepší prostředí a tak dále. Dále eh, ty ženy jsou vždy 70 centů na euro u mužů. Pak je tady dochází k segregaci v eh, průmyslu jsou více feminizované sektory, kde jsou mzdy nižší než v sektore, kde pracují převážně muži. A ve stejných funkcích muži, ženy vydělávají méně než jejich muští kolegové. Ženy stále mají větší zodpovědnost za rodinu a péči o děti. Více let zůstávají doma. takže jejich kariéry, jejich mzdy během této doby klesají. Často nejsou v vedoucích pozicích. When we look the whole time span, uh, <clears throat> the uh, women the issue of pension. Together has been smaller. Your program. Ovšem Samozřejmě, pokud jste měli nižší plat a pokud váš postup byl pomalejší, zůstali jste doma, tak váš důchod bude samozřejmě také nižší, než je důchod mužských kolegů. Rovné postavení, pokud jde o ekonomickou situaci a vzdělávání, to je jeden z důležitých požadavků, který musíme zohledňovat v politice. Dále situace v sociální společnosti, a další věci na úrovni Evropské unie, eh, tedy ty věci, které Evropská unie podporuje. Kdybychom měli takové služby, které by pomohly v péči třeba o seniory, o nemocné, tak by to pomohlo, protože zatím se eh, o své nejbližší nejvíce starají ženy. A také, když přihledneme k diskuzi o ekonomických otázkách v Evropské unii, tak si myslím, že je nejdůležitější, abychom všichni začali diskutovat o sociálním rozměru ve eh, smlouvách Evropské unie. Evropská unie toto dluží svým členským zemím, eh, svým mužům a ženám. tedy základní mzdy pro potřebné nebo základní příjmy pro potřebné a samozřejmě také základní služby. Samozřejmě, že tyto věci velmi závisí na tom, v jaké zemi žijete, v jakém jste životním cyklu, jaká je minimální úroveň sociálního zabezpečení, služeb nedvedu si představit, že bychom brzy mohli mít tady k tomu nějaká eh, konkrétní přesná čísla nebo srovnání, ale zkrátka je tady právo, měli byste mít právo na určitý typ služby nebo příjmu v případě, že jste v nouzové situaci, že jste potřební. Pokud jde o eh, určité pozice a také v veřejné i v soukromém sektoru, tak otázka je, co je potřeba k tomu, aby bylo možné změnit kategorii platu. A dnes dopoledne už jsme tady o některých věcech slyšeli. Bylo řečeno, že bychom měli mít analýzu eh, genderového dopadu, měli bychom vytvořit programy na pracovištích, aby se podpořili ženy v jejich kariéře. Eh, měli bychom eh, také mít eh, služby v oblasti pečovatelství. A samozřejmě máme také volby, máme buď komunální volby, máme národní parlamenty. Musíme začít politickými stranami, protože to je vlastně jádro demokracie, jádro politické aktivity. To znamená, že je potřeba toto zohlednit eh, v rámci politických stran. Eh, všechny by se měly zabývat eh, rovností pohlaví. Naše návrhy zahrnují takové myšlenky, jako že by mělo být závazné pro strany, aby zohledňovali princip parity, což znamená, že když volí své lídry a e, lidi na důležité funkce, tak e, by tam měla být dodržována parita. A tento princip, tak by to tady mělo být zohledňováno v pravidlech stran, ať už je to nějaká evropská strana nebo národní strana. A vlastně by to měla být podmínka pro to, aby strana vůbec mohla vzniknout v případě především, jestli ty strany eh, sfinancují z veřejných eh, prostředků. Velmi jsme diskutovali o kvótách eh, zohledňovaných ve volbách, zda mít nějaký preferenční volební systém, ale to je velice složité, protože volební systémy jsou velmi odlišné mezi jednotlivými státy a alespoň by měly platit některé věci, měly by tam eh, na seznamu kandidátů být muži i ženy a mělo by tady eh, být rovnoměrné rozdělení eh, postů a třeba i propagace pro muže a ženy. Měli bychom mít národní pravidla a postupy na národní úrovni, ale i na evropské, protože ženy mají eh, nižší příjmy a, a někdy je velice složité eh, získávat eh, financování kampaní a proto by mělo by existovat politické rozhodnutí, které by tyto věci podpořilo, například reklamy nebo propagace v médiích, na kampaně, preferenční zacházení s ženami kandidátkami. Kdyby tady nebyla vyváženost, tak by to bylo tak, že mužští kandidáti by získali veškeré kampaně, veškerou propagaci a ženy by opět eh, v tomto boji prohrály. Již jsme sepsali dopis našim stranám a začali jsme řešit tuto věc na evropské úrovni. Já jsem napsala společně s finskými kolegyněmi finským stranám a předložili jsme jim tyto návrhy. Vyzvali jsme je k tomu, aby něco v této oblasti udělali. Myslím si, že tento krok bychom mohli udělat my všichni ve všech členských státech mohli bychom dát takové doporučení našem stranám, mohli bychom se jich zeptat, co si myslí o této problematice a co s ní chtějí udělat. Bez ohledu na to, o jakou eh, politickou stranu se jedná. Teď k volbám. Otázka je, jak je možné podpořit a zvýšit spolupráci organizací žen. V některých členských státech máme velmi dobré zkušenosti se svazy nebo organizacemi žen, ať už jsou politické nebo ideologické. Eh, máme dobré zkušenosti s tím, že spolupracují a řeší otázky genderové rovnosti před volbami a zvyšují eh, povědomí o těchto otázkách, snaží se zvýšit podporu pro své kandidátky a výsledky jsou velmi dobré. Mohli bychom se tady z tohoto postupu poučit a mohli bychom vytvářet tyto platformy, na eh, kterých bych se pohybovaly organizace žen v členských státech kde by mohli spolupracovat se všemi stranami a řešili by otázku rovnosti pohlaví před volbami, podporovali by ženské kandidáty, kandidátky, pokud by to bylo potřeba, a zároveň by na takové kampaně mohli získávat třeba evropské anebo i národní finanční prostředky. Pokud je o komisi, až eh, nadejdou uh, Eh, další volby, nebo už se blíží vlastně evropské volby a tady by vlastně komise měla financovat otázky genderové parity v příštích evropských volbách a měla by tady probíhat eh, permanentní kampaň na evropské úrovni. Měla by existovat platforma, kde by organizace žen z celé Evropy mohly spolupracovat a kde by eh, jsme měli různé poslankyně, kandidátky, eh, které by si vzájemně mohly vyměňovat zkušenosti a poznatky. Měl by tady být nějaký evropský portál kde by bylo možné vyhledat si existující studie, nejenom v Evropě, ale i jiné studie. Studie o tom, jak vést kampaň, jaké jsou pozice žen v různých parlamentech, v různých systémech, jaké různé mechanismy se používají při podpoře situace žen. Zatím toto není v povědomí. A když hovoříme o médií, o sociálních otázkách, tak tady nestačí pouze některé věci uvádět. Je potřeba, aby lidé spolupracovali, to znamená, potřebovali bychom nějaký portál, kde by ženy a ženské organizace se mohly vzájemně kontaktovat a společně řešit problémy, které se týkají e, kampaní a šíření různých myšlenek nebo akcí. To by bylo k volbám. Podívejme se nyní na volené pozice. Týká se to také otázky kvót. Naše doporučení vycházelo z toho, o čem jsme tedy také diskutovali s Evropským parlamentem. Měli bychom mít nějaká pravidla to se týká samozřejmě nejenom Evropského parlamentu, ale i národních parlamentů. Pokud jde o nominované nebo volené funkce, tak eh, by tady měla existovat parita, abychom překonali eh, to rozdělování mužů a žen. Například ve výboru pro ekonomické záležitosti a tak dále. za během deseti nebo patnácti let by v takovém výboru se měli střídat mužští a ženští lídři, tedy v čele toho výboru by neměli být pouze muži, ale i ženy. Průběžně. Existují různé metody a měly by být zavedeny procesy, abychom zajistili, až budeme hlasovat o předsedovi, aby byla zohledněna genderová parita. Myslím si, že Evropský parlament je tady jde dobrým příkladem. Ovšem někde ta parita zohledněna není. Například pokud je o místo předsedy, tak tam to příliš nefunguje. nominované funkce. To je ještě něco trochu jiného, protože pokud jde o nominované pozice, tak eh, ať už je to ESVČ nebo eh, komisaři a další pozice eh, v, v orgánech Evropské unie, je důležité, aby i zde byla dodržována parita, protože je velice důležité, aby to bylo vyvážené, aby tady bylo, bylo vyvážené zastoupení mužů a žen. Pro, je to důležité pro rozhodování. Takže to je také otázka, kdy kvalita souvisí eh, s rovnoprávností. Měli bychom mít pozitivní eh, akční opatření také v oblasti Eh, úředníků v parlamentu, v ostatních eh, orgánech, institucích. Eh, to znamená, že ženy by se měly školit v, manažerských dovednostech a v dovednostech vedoucích, tak aby ženy nenarážely na ten skleněný strop kvůli uh, chybějícím dovednostem nebo aspoň formálně chybějícím dovednostem ve chvíli, kdy mají být eh, vybráni kandidáti pro eh, nějakou vyšší úroveň. Každý členský stát by měl vždy navrhnout mužského a mužského kandidáta a také ženskou kandidátku na post komisaře či komisařky. protože kdyby tady nebyli tito kandidáti, tak eh, předseda eh, komise, ať už to bude kdokoliv, nebude schopný zachovat vyváženost v zastoupení komisařů. Členské státy nevždy jmenují eh, své zástupce a my bychom chtěli doporučit, bylo by důležité, aby například za deset let to bylo tak, aby eh, vždy eh, byla parita ve chvíli, kdy se jmenují kandidáti nebo navrhují kandidáti, aby to eh, byli muští kandidáti i žen, ženy kandidátky. Protože je tady ještě velký rozdíl mezi navrhovaným počtem mužů a žen. Pak je tady celá řada dalších návrhů, drobnějších návrhů. A s ohledem na to, abychom měli dost času na diskuzi, mohla bych se zmínit o tom, co plánujeme v současnosti. Eh, byl tady dopis eh, pro pana předsedu parlamentu, kde jsme mu vlastně předložili to, co navrhujeme. Potom máme dopis pro pana Van Rompuje. Otázky genderové rovnosti se nikdy neřešily na, na eh, nejvyšší úrovni rady, takže my jsme navrhli, aby se to tam dostalo. Potom už eh, také máme reakci komise. Komise samozřejmě eh, musí reagovat na eh, zprávy Evropského parlamentu a různé politické strany tyto věci také řeší. My jsme se na ně obraceli, aby se zkrátka zajistilo, že existující postupy se do budoucnosti změní tak, aby zde bylo rovné postavení mužů a žen v interních volbách a při jmenování kandidátů na, eh, do, do různých funkcí v parlamentu. Chtěla bych vám eh, tady, eh, chtěla bych vás informovat o kampani 50-50 Cooperation, spolupráce 50 na 50. Jsou tady Eh, evropští poslanci a poslanci eh, zastupující různé eh, strany také z národní úroveň. A zkrátka myšlenka tady je, že kdyby bylo možné Eh, dosáhnout eh, tohoto poměru 50 na 50 v každém národním parlamentu, tak by to bylo dobré, kdyby to šlo napříč všemi stranami a že tady by bylo dobré opravdu vytvořit tu platformu, kde by mohly svazy žen spolupracovat, mohly by se vytvářet nejrůznější programy a aktivity. Vždy je mnohem efektivnější, když něco děláme na evropské úrovni, a když se to děle, děje v několika členských státech současně, když se můžeme poučit z toho, co se děje eh, v různých parlamentech. Je zatím ta myšlenka, že se blíží evropské volby a že bychom tam chtěli začít eh, propagovat tuto myšlenku, eh, stačit kampaň komisa, pro kandidátky a kandidáty na komisaře a že bychom si tady právě přáli tu rovnou pozici. Bude to jedno z důležitých témat pro další volební kampaň do, na evropské úrovni a e, bylo by dobré, aby to političtí aktéři vzali na vědomí. Měli bychom se vzájemně kontaktovat, setkávat a vzájemně si pomáhat během kampaní. a společně sledovat situaci. A měli bychom také mentorovat ty kandidáty, eh, kteří zatím se ještě příliš eh, nevyznají eh, v evropské problematice nebo ve fungování na evropské úrovni, protože se sem dostali teprve nedávno. Takže vám velmi děkuji za pozornost. Říkala jsem si, že to, co tady zmíním, je důležité, že je dobré, abyste si vyslechli více podrobností, abyste si udělali obrazek o tom, co se děje. Tak so help me Děkuji mnohokrát. Srdečně děkuji. Paní Pěty Kajnen, podle mého názoru bylo velice užitečné, že se tak podrobně prezentovala tuto zprávu. Tato zpráva byla přijata plénem Evropského parlamentu a obsahuje celou řadu konkrétních eh, opatření a cílů. Jsou to jenom krásná slova, ale v této zprávě se jedná skutečně o konkrétní cíle, takže je dobré, že jste o nich pohovořila. Nevím, jak bychom nyní postupovali co nejlépe. Co se týče této zprávy Evropského parlamentu, možná, že jste to nepřečetli tak detailně, jako jsme to četli my, ale pokud byste chtěli podrobně přečíst nějakou zprávu Evropského parlamentu, pak by to měla být právě tato zpráva je dobré, že byla přijata velkou většinou. Takže nyní zahájíme diskusy. Doufám, že paní Pěty Kajnen tady ještě zůstane během diskuse. Děkuji předem. Máme tady pět přihlášených účastníků. Nechtěl bych hned na začátku této diskuse jak si eh, dát slovo představitelům skandinávských zemí, ale chtěl bych přece jenom říci, že bychom měli vystupovat velice stručně. Nejdřív bude hovořit paní Tom, máte slovo. Není zapnutý mikrofon. Ní, Nyní on kuulda. Aitäh, vabandust. Ma tänan selle võimaluse eest sõna võtta, kuigi tegelikult... Děkuji za eh, příležitost vzít si slovo. Tato zpráva byla velice zajímavá, ale já jsem chtěla eh, hovořit k tomu, co, mm, o čem se mluvilo v předchozím panelu. Polská kolegyně se zeptala na eh, ženy v médiích. To, že ženy nejsou dobře reprezentovány v médiích. Ale já jako bývalá novinářka vím, že stávající krize je možná hluboká, ale současně nám dává příležitost, abychom naše hlasy byly více slyšeny, protože témata týkající se sociálního zabezpečení školství budou stále více na pořadu dne. Je tady mnoho žen, které mohou říci hodně k sociálním záležitostem, ale už tolik o tom neví třeba o bezpečnosti nebo e, armádě. No to je pochopitelné. Já chci požádat ženy, aby hovořily více o tom, co znají. A tato krize nám dává příležitost být více slyšeny. Já jsem vyslechla, co tady bylo řečeno a podívala jsem se na výbory v parlamentech a uvědomila jsem si, že ehm, členov, členky estonského parlamentu, tak devět z nich je ve výboru pro sociální věci, ale zahraniční výbor nemá ani jednu členku. V důsledku toho jsme jediný členským státem, který nemá um, smlouvu s Ruskem. Protože já si myslím, že ženy jsou lepší vyjednavačky. Děkuji. Srdečné díky. A nyní paní Amanatilos z Řecka. Děkuji mnohokrát za to, že jste mi udělil po druhé možnost se vyjádřit. Tato prezentace zprávy byla obdivuhodná. Evropský pakt pro rovnocenost mezi muži a ženami se pokusil snížit rozdíly mezi oběma pohlavími v oblasti zaměstnanosti, v sociálních otázkách, a to prostřednictvím paritního zastoupení mužů a žen v podnikách ale neznamená to, že v reálu to tak je. V rámci národních parlamentů máme vážné problémy. Zasedání dnes dopoledne ukázalo, že máme velké problémy v této oblasti. A také v Evropském parlamentu v poslední době bylo řečeno, že potřebujeme větší zastoupení žen na trhu práce. Dále ženy by měly být také zastoupeny na úrovni těch orgánů, které přijímají eh, rozhodnutí. A my také víme, že skloubení pracovního a rodinného života je určujícím prvkem pro rovnocenost na trhu práce. Jakmile se toto podaří, můžeme postoupit dále na úroveň politických funkcí. Já sama pocházím ze země a ze společnosti, která je patriarchálně zaměřená. To bylo již řečeno v předchozí diskuzi. Jsem daná, mám tři děti a tak trochu provokativně řeknu své estonské kolegyni, že můj muž mě nenutil, abych se rozhodla mezi těmito dvěma možnostmi. Ještě předtím, než jsem se vdala, jsem již dosáhla určitých realizací v pracovní sféře, zvláště v zemědělství, kde je výrazná převaha eh, mužů a jakési mačistické zaměření. Takže jsem dosáhla určitých úspěchů v této oblasti, takže můj muž mě nenutil v uvozovkách, abych si vybrala. Také musím říci, že jsem již hovořila o ženách a mužích, které, kteří pracují eh, v řeckém parlamentu, že v této oblasti mm, zjišťujeme, že se objevují také ženy i na pozici předsednictva a i na klíčových pozicích máme ženy. Máme dvě ženy na úrovni vlády. Máme místo předsedkyni řeckého parlamentu a je nás asi 60 z těch 300 řeckých poslanců. Paní Anny Polimata patří k těm sedmi ženám, Eh, řecké delegace, která čítá 22 osob a máme tedy zastoupení, které by samozřejmě vyžadovalo zlepšení, protože my jsme přesně v průměru těch kvót, takže mělo by to být podstatně lepší. Co se týče politických stran, je nutné, aby zde byla zajištěna účast žen v těch různých stranách to odpovídá struktuře demokratické společnosti. A v rámci těchto stran by ženy měly mít důležité posty. Chtěla bych ještě dodat, že ekonomická současná krize je krizí kapitalistického systému a dopadá více na ženy. A vzhledem k tomu, že vy sama jste vyjádřila takový postřeh, bylo by možná vhodné uvažovat o tom, že by se zorganizoval jakýsi panel, který by se soustředil na ženy a současnou ekonomickou krizi. Chtěla bych vás informovat o něčem, co se stalo minulý týden v Řecku. V médiích jsme s velkým překvapením četli, že otázka kvót ohledně paritního zastoupení mužů a žen na úrovni podnikových rad jak v soukromém, tak v veřejném sektoru, tak toto zastoupení žen bylo posvěceno zákonem, který byl přijat vlastně roku 2000. To znamená, my nyní jsme šli zpátky v porovnání s předchozími deseti lety. To je velice závažné. My na naší straně chceme, aby se zvýšil počet žen, ale vidíme, že jde opačným směrem. Když jsem poslouchala své kolegyně, tak eh, jsem si toto uvědomila. Já bych jim chtěla nyní také dát možnost, aby hovořili. Chtěla bych poděkovat evropským poslankyním a chtěla bych vám předat jménem řeckého lidu jakýsi signál optimismu ze strany jižních národů Evropy. My jako řecký národ Stále pevně stojíme v styčení, i když jsme byli předmětem pomlouvačných kampaní. Chtěla jsem to říct již na předchozím panelu, ale neměla jsem bohužel tuto příležitost. A na závěr bych chtěla říci, že v tomto sále, kde se nacházíme, tak eh, všechny osoby, které jak si tlumočí všechny tyto naše projevy do různých jazyků si zasluhují eh, naše uznání, blahopřeji tlumočníkům a chci říci, že by bylo vhodné <laughs> v těch tlumočnických kabinách nastolit mužské kvóty, protože tam vidíme, že opravdu tyto pozice obsadily ženy. Děkuji mnohokrát. Děkuji, tak já eh, budu trošičku se chovat jako skandinávec. Máme tady spoustu řečníků na seznamu, takže to omezím na tři minuty, aby všichni dostali příležitost a aby, byla taky, aby také byl čas na odpovědi. Paní minister z Turecka, prosím, máte slovo tři minuty. Mm. Uh, Děkuji, já jsem členkou výboru pro vzděla- školství, kulturu a mládež v Turecku a proto chci, eh, mám několik konkrétních poznámek. Poslední změna ústavy na základě referenda 12. září 2012 povýš, eh, zvýšil tedy základní ženská práva tím, že zavedl koncept, koncepci pozitivní diskriminace vůči zranitelným skupinám, jako jsou ženy postižení. Toto souvisí s úrovní vzdělání. Právě vzdělání pro eh, o to méně, co jsou tyto skupiny vzdělané, o to zranitelnější jsou. A členové těchto zranitelných skupin eh, potřebují zaručený přístup ke vzdělání, aby dosáhli určitého eh, statusu ve společnosti, protože školství je, nebo vzdělání je eh, základem veškeré rovnosti nebo nerovnosti. Státní společnosti, média, privátní sektor se účastní těchto kroků. Toto je Eh, významný pokrok v základním školstvím a eh, výsledkem je eh, vzdělání gramotnost 98,2 u dívek. Tak dalším problémem je řešení gramotnosti dospělých žen proto byla zaměřena kampaň na negramotné ženy, věku, ve věku 50 a více let. Kromě toho řešíme i nerovnost eh, pohlaví, diskriminaci žen v učebnicích a vzdělávacích materiálech. Naší základní povinností jako parlamentu je vytvářet legislativu. A tady se chci podělit o některé naše úspěchy při propagaci ženských práv a rovných příležitostí. V roce 2012 jsme vydali zákon o ochraně rodiny a e, zamířený proti násilí na ženách. Původně to, e, to zákon měl čtyři články, ale to se rozšířilo na 24 článků. Týká se to všech žen, které trpí násilím. A tento zákon má tedy odpovídat potřebám všech, včetně od, od ozbrojených složek až po další složky společnosti. Ještě jednu minutu, prosím. Prosím, eh, ještě minutu, ale eh, pak všichni budeme mít méně času. Dále máme mm, mm, jsme zavedli dávky pro ženy, které pracují samostatně, ženy, které pečují o děti, dostávají určitou pomoc. V případě dalších pracujících žen, v případě vdov platíme um, vdovské důchody a všem Eh, všem dalším příbuzným. Dále máme um, projekty mikroúvěrů, které jsou zaměřené na ženy. Zakládáme jesle a školky v oblastech průmyslu, kde ženy pracují. Dále jsou ženy bez sociálního pojištění, které působily v zemědělství, ty nyní mají právo na pojištění. Mm, ženy dále poskytujeme sociální pojištění pro nezaměstnané z, fond, ze speciálního fondu. Kromě toho, vedle těchto činností, vedle těchto úspěchů na národní úrovni, Turecko prosuzuje ženská práva a rovnost pohlaví na mezinárodní úrovni. V tomto kontextu jsme jednou z nejdynamičtějších ekonomik v světě, na světě jsme evropská země a já chci zdůraznit náš zájem spolupracovat s evropskými institucemi a parlamenty členských zemí v oblasti rovnosti po, ehm, pohlaví a propagaci ženských práv. Děkuji. Tak to jste měla dvě minuty navíc. Dám slovo dalšímu řečníku, paní Vanda ze Slovenska. Prosím, máte slovo. Hvala lepa. V našem parlamentu, slovenskem parlamentu, je od volitev, ki so bile decembra 2011, ena tretjina žensk. Lahko rečem, da je štiri. Eh, v roce 2011 jsme u nás měli volby a jedna třetina zastup, poslanců jsou ženy. Už se nám podařilo dosáhnout pokroku, ale i nadále řešíme určité problémy máme pouze jednu ministrini a to je ministrině bez, porf, be, be, bez portfolia. Takže tady eh, dochází eh, k této segregaci moci. Víme, co by mělo být uděláno, ale eh, je tady teorie a reální život. Velmi často se stává, že se uplatňují různé nevědomé vlivy, různé vzorce, které si neuvědomujeme, se uplatňují a proto se šíří tyto jevy. Ženy mají situaci v politice mnohem obtížnější než muži, to platí obecně. Je to z několika důvodů. Ženy velmi často pokládají eh, jiné otázky, pokud jde eh, o mnohočetné role, které musíme hrát v naší společnosti. Narážíme celou dobu na stereotypy v politických debatách v nejrůznějších oblastech ze strany mužů, a tady hovořím ze zkušenosti, dochází k mnoha stereotypům, stereotypům, které souvisí s pohlavím, Hovořím o vzorce chování, eh, které eh, souvisí eh, s muži, nebo které jsou spojovány s muži. Muži ví, že to tak není vždy, ale velmi často je to tak očekáváno. A potom je tady ještě třetí věc, velmi problematická. A já vím, že v tomto sále sedí ženy z nejrůznějších zemí, společností a vím, že mezi různými společnostmi existují rozdíly, ovšem v naší společnosti velmi často ženy kritizují ženy. Ženy jsou těmi, které vyžadují, eh, vyslovují kritiku a na jedné straně jsou tedy oběťmi a na druhé straně jsou těmi, eh, které uplatňují různé předsudky, ze kterých ty předsudky vychází. Vidím ovšem určité řešení, bylo zmíněno i ve vaší zprávě, a spočívá v tom, že bychom měli pomáhat ženám, aby se vzájemně propojili nejenom v rámci jedné společnosti, jedné země, ale na globální úrovni. Děkuji a nyní dávám slovo eh, zástupkyni z Itálie. Děkuji. Já se pokusím také dodržet Eh, řečnickou dobu, která mi byla udělena. Chtěla bych říci, že se v Unii nacházíme v období ekonomické krize. A my všichni, zvláště pocházející ze zemí, které mají potíže, vědí, že není možné vytvořit eh, Spojené evropské státy bez eh, vyřešení otázek jižních evropských států, kde dochází k velké diskriminaci. Hovořme o Itálii. Ta situace v Itálii je taková, my ji všichni tady již dobře známe. Já sama jsem byla zvolena v rámci 135 žen, které jsou v eh, italském parlamentu. A eh, v Senátu máme pouze jednu jedinou ženu, která je takzvanou eh, doživotní senátorkou. To znamená, že zatím se jedná o procentuální hodnoty, které jsou relativně uspokojivé v porovnání s průměrem v Evropě. Naše komora od roku 2000 se inspirovala opatřeními v Evropské unii. Snažili jsme se samozřejmě měnit eh, tyto podmínky. Během tohoto legislativního období sedm členek parlamentu otěhotnělo a samozřejmě zde bylo nutné zrevidovat veškerou legislativu z hlediska mateřské eh, dovolené eh, z hlediska tohoto pohledu. Nyní eh, byla vytvořena takzvaná rodičovská mm, dovolená a to umožnilo pozitivní změny. Jistě jste slyšeli hovořit o sociálním fenomenu, který se dotýkal mnoha hlavních měst Evropské unii. Je to fenomen, který se odehrál před dvěma roky a který vedl k tomu, že parlament reagoval. A sice eh, kolegyně tady již hovořila o tom, jak je zajištěna účast žen na důležitých pozicích ve společnosti. Já musím konstatovat, že zákony, které byly přijaty parlamentem a které byly svým způsobem inspirovány vnějšku, vedly k tomu, že nyní diskutujeme o návrhu zákona v Senátu, který eh, se týká voleb na úrovni obcí a dále, který se týká také mm, různých eh, pozic v různých združeních. My se domníváme, že bychom z hlediska paritního zastoupení měli vycházet z místních podmínek. A to bychom měli na mysli, když hovoříme o této otázce v EU. Jeden zákon, eh, který byl schválen, se týká financování eh, stran a v tomto zákonu bylo eh, řečeno, že strany, které nebudou dodržovat procento žen, budou penalizovány. Také jsme hovořili o obtěžování, o mobbingu. O tom jsme neměli zatím čas důkladně hovořit. V každém případě by bylo dobré, aby Evropská unie urychlila legislativní proces Eh, zákony, které se objevují v našem parlamentu, jsou inspirovány Evropou. Vy máte tu odpovědnost, která by umožnila zvýšit odpovědnost politických stran i v této konkrétní oblasti. Zvláště v souvislosti s článkem 49 naší ústavy. Evropa by tedy měla vyvíjet tlak na to, aby ženy měly toto postavení tak, jak tomu bylo v případě otázek transparentnosti. Paní Tomis Moreška z Polska bude nyní hovořit. Jako senat. Pokusím se dotržet svou řečnickou dobu. Jsem senátorka v polském eh, senátoru, eh, senátu a ta, eh, některé důležité projekty, do kterých se pustil náš parlament, obě komory, a abychom podpořili účast žen v politickém životě. E, Přijali jsme v roce 2011 zákon za tímto účelem, který se týkal e, parity e, volebních kandidátek. A od, jsou tady vlastně tři důležitá ustanovení podle nového zákona, pokud jde o volební seznamy do mm, eh, parlamentních voleb i komunálních voleb, tak účast mužů a žen musí eh, vždy splňovat aspoň 35 od každého pohlaví. Pokud by toto opatření nebylo dodrženo, eh, tak potom není možné tedy mít ty, elektronické seznamy, eh, tedy tyto volební seznamy. A ženy nyní představují díky tomu 24 eh, poslanců v parlamentu a v dřívějším eh, volebním období to bylo 20% a v Senátu je to nyní 12%. Máme tady také předsedkyni, která je ženou poprvé v historii parlamentu. Druhý důležitý zákon, který jsme přijali v Polsku, se týkal omezení násilí na ženách a v, rovina, a v rodinách. Aktualizovali jsme tento zákon v roce 2009 a poté, co došlo ke změnám, byl vytvořen také program proti násilí na ženách v rodinách a e, jsou tady nástroje, které by měly efektivně bránit násilí, které je v rodinách pácháno na ženách. Polská vláda přijala rozhodnutí v roce 2009, že podepíše úmluvu Rady Evropy eh, o eh, prevenci násilí v rodinách. Víme, eh, že 12 členských států Evropské unie také podepsalo tuto úmluvu a Polsko se k něm brzy připojí. Pouze čekáme na to, až bude přijata změna, kterou eh, předložila eh, vládnoucí strana Polska a ministerstvo spravedlnosti. Týká se to znásilnění a stíhání za znásilnění. V Polsku zatím byl následující postup. Oběť musela souhlasit s tím, že řízení bude zahájeno. Ovšem, eh, toto vlastně bylo přijato v roce 1932. Eh, tehdy vlastně nemělo docházet k veřejnému zostuzení obětí, ale v tuto chvíli, pokud eh, víme, kdo je pachatel a máme také svědky, tak přesto potřebujeme souhlas oběti. Chtěli bychom to ovšem změnit, aby opravdu bylo eh, možné a nutné stíhat pachatele. Dále zde je také Dále tady máme zákon e, o školkách a podobných zařízení. Už nebudou vnímány jako zařízení pro zdravotní péči, ale jako vzdělávací zařízení. Podle nového zákona tady budou různé úrovně a typy těchto zařízení. Nebudou to pouze mateřské školy, ale budou tady také poskytovány individuální služby, které budou poskytovat eh, různí pečovatelé nebo eh, vychovatelé a budou tady eh, také finanční prostředky na tyto účely. Bude, tyto služby budou placeny ze, třeba ze zdravotního pojištění. Dále tady bude celá řada dalších e, možností, zařízení. Každý rok organizujeme kongres žen v Polsku, který je stále populárnější mezi politiky. Dokonce náš prezident a premiér se tohoto kongresu účastní a na tomto kongresu se řeší ženská otázka. Tento rok to byl e, dokonce mezinárodní kongres, mezinárodní účastí. E, děkuji, máme stále méně času. Slovo má tady další řečník. Ursäkta mig. Tack så mycket för I Sverige har vi nästan på... díky. Co se týče Švédska, tak eh, jak ve vládě, tak v parlamentu jsme dosáhli téměř parity. Mimo jiné to souvisí s tím, že máme velice dobrou strukturu pro péči o děti. Existuje také rodičovská dovolená, která umožňuje eh, mužům a ženám, aby skloubili svůj rodinný život s prací. Co se týče kandidátek, máme eh, jednu stranu, která zajistila změnu eh, ve své kandidáce. Vždy eh, je tam jeden muž a jedna žena, kteří se ucházejí o eh, funkce. Vedle toho máme ještě další možnosti z hlediska šance skloubit politickou angažovanost s rodinným životem, Například máme takzvané volné týdny z hlediska zasedání parlamentu. Eh, přesně jsme si stanovili fixní doby na hlasování a máme také eh, pracovní skupinu, eh, kde vždy máme zastoupeny ženy, která pracuje na tom, jak zlepšit práci našeho parlamentu. Máme také vzdělávací opatření, která nám umožňují jak si zaměřit se právě na tuto politiku rovnocenosti. U nás eh, členy, členky parlamentu mají také možnost eh, starat se o své děti. Máme také možnosti eh, rodičovské dovolené v parlamentu. To znamená, v době, kdy se nárokuje tato dovolená, tak je možné mít zástupce v parlamentu. Je to tedy pak zástupce, který také byl uveden na listině při volbách. Vedle toho nemáme ve Švédsku nějaký samostatný výbor pro rovnocenost. Máme výbor pro rovnocenost a trh práce, ale my se domníváme, že všechny otázky rovnocenosti by neměly být řešeny na tomto výboru pro rovnocenost na trhu práce musíme vždy tato témata pojednávat z hlediska různých eh, úhlů pohledu. I ve Švédsku se eh, musíme zlepšit z hlediska toho, že eh, rodičem je nejenom žena, ale i muž. Oba musí mít možnost se profesně jak si realizovat, ale také skloubit to s rodinným životem. A nyní paní Pietikainen bude odpovídat na otázky, ale předtím bude hovořit ještě řečnice z Německa. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já vím, že musím být stručná, proto bych se chtěla zaměřit, omezit na dva body. Za prvé, v naší ústavě stojí, že podpora rovnocenosti je politickým cílem. Takže skutečně je to vlastně ústavní závazek, které tady máme. Mám pocit, že někdy jako sami poslanci se tím dostatečně nezabýváme. A to, co jsem vyslechla od kolegyň, bylo velmi zajímavé. A měli bychom také osvětlit, jak to vypadá u nás v Bundestagu z hlediska politické rovnocenosti. My spíše dáváme pozor na to, aby v legislativě jsme ukázali naši činnost z hlediska veřejnosti. Ale e, nedávno jsme přijali zákon, kde je stanoveno, do jaké míry některé záležitosti, které nejsou příliš eh, známy široké veřejnosti, mohou eh, být prosazovány v rámci obsazování vysokých pozic v různých strukturách, grémích. Například eh, jedna nadace se zabývá otázkou eh, matky a, eh, matky a žen, matky a dětí a v této nadaci nebyla vlastně zastoupena žádná žena. Takže je důležité tyto záležitosti zlepšovat. To jsou detailní otázky, nicméně vyostřují ten celkový pohled a já si myslím, že bychom eh, měli dávat pozor i na ty otázky, které jsou tak trochu mimo zájem veřejnosti. I tam bychom měli ten náš tlak zesílit a měli bychom eh, usilovat o rovnocené postavení z hlediska politiky, tak, jak to stanoví naše ústava. Děkuji. Děkuji a poslední slovo má paní Pětkinen jestli můžete reagovat na ty eh, příspěvky. Má... Děkuji, vážení kolegové, kolegyně, za vaše komentáře. Já souhlasím s tím, co jsem slyšela o tom, že je určitý ústup vzhledem k ekonomické recesi. Zdá se, že ta uh, hodnota Mm, nebo ty diskuse o rovnosti pohlaví se trošičku zpomalila. Dále otázka marginalizace a eh, podobně. Většinou postihne více ženy v zemích, kde jsou ekonomické problémy. Za třetí byla zmíněna média. A tady bychom se všichni měli o něco e, snažit. Nejlepší praxe, to je dobrý příklad a na to bychom se měli více zaměřit. Už teď se hovoří o tom více o tom, co je nejlepší praxe a měli bychom se tedy vyměňovat názory na nejlepší praxi. Ještě jednou děkuji za tyto příklady. Pokud budete mít zájem až se vrátíte domů a budete o tom mluvit s kolegy, tak e, se zamyslete nad tím, zda byste si přáli vytvořit takový trvalejší, trvalejší link s Evropským parlamentem e, pro spolupráci v této oblasti. Vidím, že mm, mi dochází čas, ale um, laskaví předsedové mi slíbili několik minut navíc. Chtěla bych vás tady požádat o vaše reakce především na otázku, jak lépe spolupracovat v budoucnu. Víme, že existují kozaky, tato setkání, to jsou výborné příležitosti. ale není vždy možné tedy cestovat k vám, pro nás k vám a pro vás sem k Bruselu, takže by bylo vhodné najít, najít způsob, jak spolupracovat na evropské a národní úrovni a najít způsob tedy, jak podpořit kolegy v členských státech. A návrh na tu kampaň 50-50 je jedna možnost. Takže prosím, vyjadřete se k tomu, jak, eh, jaký na to máte názor. Ale jestli mám ještě několik minut, tak eh, se chci podívat na tu otázku médií. To se týká té recese a jednak je to obtížné regulovat legislativou. Jsou to spíše naše osobní kroky a jak budeme tedy bránit práva žen, jak budeme otevírat otázky nerovnosti a problémy ve stávající situaci. Jeden příklad je tato diskus, ta diskuse o kvótách. A o tom si asi vyslechneme něco víc, až přijde paní komisařka Redingová. Vždy mě um, zarazí, když kolegyně říkají, že kvóty nejsou dobrý nápad, protože bychom měli volit kompetentní ženy. A když říkají, že kompetence by měl být jediný důvod pro zvolení někoho, já jsem neslyšela nikoho, kdo by obhajoval kvóty v tom směru, abychom volili nekompetentní ženy, ale nějak mezi řádky. Když jste žena, tedy když je eh, v nějaké funkci a říkáte tedy, že chcete být volena vzhledem ke své kompetenci a ne um, kvůli nějakým kvótám, tak nějak implikuje, že mm, by ty ženy nebyly kompetentní. A já říkám svým kolegům, podívejte se na mě, já jsem tady. Já jsem tady, protože jsem až tak kompetentní a vy jste tam, vy, kteří hájíte kvóty, to děláte proto, že nejste kompetentní. Kdybyste byli kompetentní, tak byste seděli i tady a ne, um, mluvili byste o kvótách. Já jsem si jistá, že ti, kteří jsou proti kvótům, kvótám, ve skutečnosti nejsou, ale jsou to takové podvědomé signály, že my si neuvědomujeme, že považujeme za dané, že ženy jsou v horší pozici a že všechny kroky, eh, mm, které mají dělat rovné podmínky, by byly nefér nebo nerozumné nebo neodůvodněné. Otázka, jak hovoříme o našich ženských kolegyních, jak otevíráme ty věci, jak o tom mluvíme, to je důležité. Když citujete nějakou ženu, když chválíte eh, ženskou kolegyni, tak to vlastně tím vlastně mm, zaměřujete pozornost na ženu, která něco důležitého udělala, která e, řekla něco chytrého. Pokud já mohu tedy zapojit nějakou chytrou ženu nebo muže do nějaké sítě, tak mi to netrvá dlouho a já tím nic nestratím. Ale pomůže to nějaké jiné ženě v jejím boji o dosažení politických cílů a o, v jejím boji o dosažení lepších postavení a lepší práce. Když každý den pochválíte nějakou ženu a umožníte kolegům něčeho dosáhnout konkrétního každý den, tak díky tomu by eh, život mohl být snazší a udělat, dávat příklad mladým dívkám, že být ženou je dobré a být ženou a prezidentkou nebo premiérkou, političkou je normální. Je to e, možná sen, ale může to být hezký sen, že se můžete stát poslankyní parlamentu. Děkuji vám. Tak. Tack så hemskt mycket för det, fru eh, Srdečné díky paní eh, Pietikainen za tato závěrečná slova. Bylo nám velkým potěšením, že jste tady byla. Myslím si, že jsme si vyslechli mnoho dobrých vystoupení, která popsala situace v jednotlivých zemích a také se zmínila o tom, co uvedla paní Pětikajnen. Já bych chtěl uvést ještě dva body. Říká se, že ženy by měly mít více moci v politice. A pak někdy slyšíme otázku, co to znamená. Znamená to, že muži by měli odstoupit? Ano, to znamená přesně toto, že muži by měli tedy ustoupit a pouze takto mohou ženy získat více moci. Nyní mají muži převážnou moc, takže je nutné, aby skutečně pár těch mužů ustoupilo. A co se týče používání kvot, paní Pěta Kajnen a také paní Angelili o tom hovořili. Včera jsem již řekl, že stanovování kvót není možná tím nástrojem, který bychom si přáli jako první ale můžeme něčeho dosáhnout prostřednictvím eh, tohoto nástroje. Jedná se o základní práva, jedná se o lidská práva. Pokud někdo říká, že nechce žádné kvóty, pak je nutné změnit platný systém jako alternativu, protože pak eh, zatím máme vlastně mm, jakési mužské kvóty. Neformálně jsou podporováni muži. Muži jsou podporováni přednostně z hlediska nominace. To jsou kvóty, které existují. Ty jsou všem neformální a neviditelné. Zatím neexistuje žádný formální výraz pro tyto kvóty, ale oni existují. Přesně jak říkala paní Piety Kajnen, Eh, ani já si nemyslím, že eh, neexistují kompetentní ženy. Existují samozřejmě, ale muži mají moc pod kontrolou a to vlastně prostřednictvím jakési neviditelné mužské kvóty. Když někdo říká, že nechce žádné kvóty, pak by se i tato neformální mužská kvóta měla zrušit. Takže chtěl bych všem srdečně poděkovat za účast na této diskusi. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Nyní se pokusím to trochu protáhnout, než sem dorazí paní Redingová. A teď také se pokusím dostat trošku paní Redingovou do presu. Je pro mě velkou ctí, že mohu zde přivítat paní Redingovou, paní komisařku. Srdečné díky za to, že jste se uvolnila a že se budete účastnit naší diskuse. Je to pro nás velké potěšení. Těšíme se také na vyslechnutí vašeho stanoviska. Předtím, než dostanete slovo, tak bych chtěl ještě krátce udělit slovo paní Angelili, která by chtěla něco uvést a pak dostane slovo paní komisařka. Není paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Pár slov rychle. Máme za sebou dva dny. Já bych chtěla poděkovat velmi srdečně paní Redingové, komisařce, která si našla čas, aby přišla mezi nás dnes. Vivian, nedám ti všechny ty číselné údaje, ty je dobře znáš, možná lépe než my, ale chtěla jsem ti říci dvě věci. Nejdříve, že toto schromáždění a dnešní diskuse sledovala cíl v tom smyslu, že instituce by měly jít příkladem. My nemůžeme říkat členským státům, musíte dělat to a to a v rámci evropských institucí postupovat odlišně. Není možné mít paritní pravidla, pravidla zastoupení, která by byla odlišná, než je to, co eh, požadujeme. Mohli bychom hovořit o ECB, o Evropském parlamentu. Eh, víte, že tady bylo velmi málo žen, které byly předsedkyněmi Evropského parlamentu. Nikdy zde nebyla předsedkyně Evropské komise. Byly tady pouze dvě předsedkyně parlamentu z 29. Takže v každém případě tyto evropské instituce by měly jít příkladem. A za druhé, jsme odhodláni tě podporovat v té bitvě ve prospěch kvót. Tak jak to uvedl pan předseda, pan Gustafsson před chvílí, naším cílem je změnit systém. A pokud by kvóty mohly posloužit této změně systému, tak je nutné je uplatňovat. Paní eh, Pěty Kajnen říkala, že byla překvapena, zaskočena doslova tím, když někdo vlastně staví do protikladu kvóty a zásluhy nebo kompetence. Není možné prosazovat kvóty na někoho, kdo nemá dostatečné kompetence. 60 absolventů univerzit jsou ženy. Takže tady se nejedná o nějaký nedostatek vzdělanosti. Já se tedy omezím na tento stručný úvod a ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za veškeré ty bitvy, které vedla komise, které si vedla zvláště ty ohledně práv žen a obecně bitvy ve prospěch práv evropských občanů. Ještě jednou vřele vás tady vítáme a máte slovo. Děkuji. Zdravím vše přítomné, všechny přítomné. Slyšela jsem, že už jste intenzivně pracovali během eh, dvou dní. A musím říci, že my opravdu spoléháme na to, že vy z národních parlamentů nás podpoříte, protože genderová rovnost a rovné příležitosti ve společnosti mm, to nemůže být dosaženo pouze na evropské úrovni. Je potřeba, aby se na tom zapracovalo také na národní, regionální a lokální úrovni. Paní místo předsedkyně Angelili má naprostou pravdu. Musíme jít příkladem. Pamatuji si na to, jak když sestavoval pan Baroso svou komisi, musel velmi vyjednávat s jednotlivými státy, aby mu nabídli více ženských eh, kandidátů, aby měl větší výběr. Podařilo se mu aby bylo 33% zastoupení žen v komisi, což samozřejmě není dokonalé, ale zároveň to není špatné. Samozřejmě eh, my se v naší administrativě také snažíme plnit naše úkoly. Na úrovni top managementu v Evropské komisi máme 27% zastoupení žen. Už jsme dokonce přesáhli náš cíl a proto eh, ten cíl zvýšíme. V mé administrativě mám 80 žen v top managementu a 60 na střední úrovni, úrovni managementu. A eh, to mě vede k závěru, že opravdu kvóty budu potřebovat, ale kvóty pro muže. To ovšem není naše hlavní téma v dnešní rozpravě a proto bych se ráda zmínila o tom, o čem zde diskutovat chceme, protože je zřejmé, že v naší společnosti skutečný problém máme. Moje generální ředitelství nemůžeme vnímat jako pravidlo, jako něco, co se děje běžně, protože je to spíše výjimka. Všichni to víme, všichni víme, jaká je situace v členských státech i na evropské úrovni. Komise pracuje na přípravě právního nástroje k vyváženému zastoupení mužů a žen v řídicích radách. To není nic nového. A pravomoce eh, institucí Evropské unie rozhodovat eh, v této oblasti to není nic nového, objevilo se to už v prvních smlouvách v 19, roku 1957, v římských smlouvách. Už se hovořilo o ustanoveních, eh, které zakazují diskriminaci na základě pohlaví. Je to velmi zajímavé eh, pro ty, které by zajímalo, jak to vzniklo, že tehdy v roce 1957, když byly eh, předloženy, připraveny římské smlouvy, tak tento návrh vzešel z čistě ekonomických úvah. V té době Francie chtěla odstranit rozdíly v hospodářské soutěži mezi podniky eh, se sídly v různých členských státech a protože Francie už přijala ustanovení pro o rovném platu mezi muži a ženami mnohem dříve než ostatní členské státy tehdy, tak eh, vlastně eh, ty podmínky byly jinak, například v Německu, a e, práce žen byla méně, e, ženská práce byla méně placená a tím pádem Francie se nacházela v ekonomicky nevýhodné situaci. Takže když se člověk podívá do historie, tak e, se seznámí s velmi zajímavými okolnostmi. V roce 1979 soudní dvůr vynesl rozsudek o článku 119 smlouvy tom smyslu, že cílem eh, není pouze ekonomická stránka, ale i sociální. To znamená, že jsme potřebovali od toho počátku až do roku 1976, než soud k těm ekonomickým úvahám připojil také sociální úvahy. Soud, eh, soudní dvůr takto přispěl k sociálnímu pokroku a k vylepšení životních a pracovních podmínek. Ekonomické a sociální cíle rovnosti pohlaví jsou i v současnosti dvěmi stranami jedné mince. Možná si pamatujete na eh, důležitý rozsudek Evropského soudního dvora z května 1971. Tehdy eh, to byl samý počátek toho, co potom následovalo v dalších desetiletí. Bylo to první rozhodnutí, Eh, různých případů Gabriel de Ukraine eh, proti eh, zaměstnavateli Sabena. Gabriel si stěžovala na nerovné odměňování za její práci a Evropský soudní dvůr tehdy rozhodl tak, že princip rovná mzda za rovnou práci je přímo aplikovatelný a může platit eh, přímo i tedy na národní úrovni. Takže to byl začátek moderní rovnosti mezi pohlavími a víte, co se dělo potom v 70. letech, všechny ty předpisy o genderové rovnosti, zaměstnanosti, v rovném odměňování, eh, v vlastně povyšování v kariéře, stoupání v kariéře a potom otázka e, o SVČ, osob, osob samostatně e, činných, potom otázka rodičovské dovolené a tak dále a tak dále. E, to vše říkám jenom proto, abychom si uvědomovali, že to není nic nového, že navazujeme na to, co již před námi vykonali eh, generace mužů a žen v evropské politice. Politici a soudci, protože Evropský soudní dvůr a stovky jeho rozhodnutí v oblasti rovnosti mezi pohlavími, to vše představuje velmi důležitou eh, judikaturu. A v tuto chvíli připravujeme další krok, v té, který, který naváže na tuto tradici Chtěla bych předložit právní návrh o genderové rovnosti eh, v řídicích radách a snažíme se zajistit, aby eh, tento princip rovnosti vedl i k rovnosti pohlaví v praxi na všech úrovních. Tento přístup vychází z myšlenky mm, pozitivní akce v národních parlamentech všichni znáte princip pozitivní akce, který se uplatňuje v členských státech a který je také součástí evropské legislativy, a to již eh, po desetiletí. Nyní je to zakotveno v článku 157 eh, eh, smlouvy a také nově v článku 23 Evropské listiny základních práv. Takže máme smlouvu, jako jsme měli tady už eh, v minulosti, máme tady listinu základních práv a tam, kde existuje evropské právo, tak je třeba ho uplatňovat. Máme tady mnoho eh, předpisů a máme tady také eh, výroky Evropského soudního dvora které hovoří o tom, že naše akce by měla usilovat o napravení situace nerovnováhy mezi mužemi a ženami eh, v konkrétních sektorech. A takové akce samozřejmě musí být eh, jako v jakémkoliv jiném předpisu přiměřené a adekvátní. Jaký nástroj bych tady chtěla předložit? progress proč je nutné urychlovat pokrok směrem k vyrovnanému zastoupení mužů a žen eh, v nejvyšším mm, orgánu pro rovnost pohlaví? No, zaprvé proto, že to je otázka rovnosti, ale nejen to, jak jsem říkala, Nejprve byla ekonomika, pak teprve práva. Teď máme práva a ekonomiku na stejné úrovni, ale když se podíváte na ekonomické otázky, tak je jasný, existuje jasný business case, jasný důvod pro rovné zastoupení mužů a žen v představenstvech společnosti. Takže Legislativa EU na této úrovni by měla mikro a makroekonomické výsledky, pomohla by růstu zaměstnanosti a e, v Evropě. Na čem toto zakládáme? Máme celou řadu studií a je jich stále více. Nejsou to studie nevládních organizací nebo univerzit. Jsou to studie z světa biznesu, z Deutsche Bank, McKinsey, Ernest, Ernst Young, Credit Suisse. To nejsou feministické organizace zrovna, ale všechny dospěly k stejnému závěru. Existuje vazba mezi větším počtem žen ve vysokých funkcích a finančních výsledcích společnosti. Jinými slovy, pokud máte ženy na nejvyšších úrovních rozhodování společnosti, tak ta společnost má lepší finanční a ekonomické výsledky než společnost bez žen v vysokých funkcích. A z tohoto důvodu ten návrh, na kterém nyní komise pracuje, nebude vypracován pouze komisařkou pro rovnost pohlaví, to jsem já, ale v dohodě s ekonomickým portfoliem, s komisařem pro ekonomické portfolio, místo předseda Tajány pro průmysl a podnikání, Ren pro ekonomické záležitosti, Barnier pro vnitřní trh a podnikové právo, Ander za e, zaměstnanost. Tedy jedna žena, čtyři muži. Práva, rovnost a ekonomické výhody. Ta čísla zna, všechny znáte. Znáte čísla u vás doma. V evropském průměru máme na, představenstvech společností 86,5 mužů, tedy ženy 13,5 97,5 eh, předsedů jsou muži, jenom 2,5 ženy. To jsou tedy evropská průměry, ale v jednotlivých státech jsou rozdíly. Současně, když máme tak málo žen v představenstvech, tak máme 60 absolventek univerzit v evropském průměru. Takže máme talent, máme vzdělání, ale pak to jaksi dále nepokračuje e, v tom ekonomickém cyklu. A to je ten důvod, proč, jak vidíte, nejsme sami. Ten e, svět biznesu nám sám poskytuje ty studie a nejvýznamnější podnikatelské školy v Evropě společně vytvářejí seznamy vysoce kvalifikovaných žen, které vystudovaly, které jsou kvalifikovány, aby působily v představenstvu, mají manažerské zkušenosti a mohly by zasedat v představenstvu okamžitě už mají 8 tisíc žen na těch seznamech. Talentované, velice zkušené, existují tedy. Ale nedostají jinou šanci dostat se až nahoru. A my jako ekonomika ztrácíme šanci integrovat tento talent do našeho systému a dosáhnout pozitivních výsledků, které ty studie ukazují. Pouze když integrujeme více žen na nejvyšší úrovni, ale také celkově do pracovního trhu, tak se nám podaří vytvořit větší konkurenceschopnost a více pracovních míst. Evropská unie si stanovila cíl zvýšit zaměstnanost dospělých. Possible, if you have 75 To bude možné pouze, pokud tam do toho vstoupí i ženy. Potřebujeme tedy ženy, které by do toho vstupovaly, ale současně rozhodovaly i nahoře, aby byly um, určitými vzory a současně měly možnost se tam dostat. Co se týče nejvyšších funkcí, v březnu 2011 jsem pozvala společnost, vyzvala společnosti, aby podepsali nebo se přihlásili dobrovolně k iniciativě na zvýšení procenta žen v eh, představenstvech do 15 eh, do roku 2015 a do 50 do roku 2020. A co se stalo od roku 2011? O rok později jsme provedli analýzu a já jsem ji tady prezentovala. Byla to analýza z 5. března 2012 kdy jsme viděli, zda tato iniciativa měla nějaké dopady na statistiky. Takže jsme dali možnost na self-regulaci. A jaký byl výsledek? Došlo ke změně. In 2011, v roce 2011 počet žen v představenstech kotovaných společností stouplo o 1,9 Proč říkám, že to je změna? Protože v minulých letech to stouplo jenom o 0,5 Takže už to, že se to dostalo na stůl, to téma, a že jsme řekli, dobře, nebudeme neustále čekat se založenýma rukama, tak už to vedlo k rychlejšímu nebo méně pomalému pokroku než v předcházejících letech. No, co jsme viděli? Viděli jsme, že tato změna tedy z 0,5 na 1,9 bylo hlavně díky těm členským státům, které mají kvóty. Jedenáct států má kvóty plus Norsko, které zvolilo jiné právní řešení, včetně povinných kvót pro posílení rovnosti pohlaví ve společnostech, ve firmách, v podnicích. Eh, členové národních parlamentů jistě byli i proto, i třeba v Belgii nebo ve Francii a Itálii, aby byla přijata Eh, přijaté ty kvóty. A dopadem těchto, okamžitým dopadem této legislativy byl dramatický nárůst počtu žen představenstev. A ty ostatní, tak tam se nestalo nic moc. Ve většině členských států přítomnost žen v představenstvech společností stagnovala nebo klesala. A s tímto tempem nám bude trvat desetiletí, než dosáhneme nějaké rovnováhy a proto musíme jednat teď. Takže nový návrh, který přijde, bude dalším krokem v evropském snaze prosazovat rovnost pohlaví a vytvářet rovná příležitosti a práva na celém vnitřním trhu. Když jsme navrhovali, mm, zpracovávali tento návrh, tak jsme se řídili principy evropského práva samozřejmě. Jedním z nich je subsidiarita a přiměřenost. <coughs> A to vám leží na srdci jako národním poslancům. Takže to bylo akceptováno a dám vám šest příkladů, jak se to stalo. Za prvé, Ten návrh se týká pouze poměru tedy ženských eh, nevýkonných ředitelů. Nechceme zasahovat do management manželských rozhodnutí, protože to by mohlo být v protikladu s evropským právem. Za druhé, ten právní instrument se týká pouze společností kotovaných na burze, s výjimkou malých a středních podniků, i když tedy jsou kotované. Za třetí, kvalifikace musí být rozhodujícím kritériem pro výběr členů představenstva. Takže je nutné volit ženský talent, nikoli ženu, protože je ženou. Nikdy bychom neměli jít směrem eh, tím, že dáme ženy do vrcholných funkcí jenom proto, že jsou ženy. My je tam dáváme, protože jsou dobré, protože jsou kvalifikované. Takže ten text předpokládá, že to pohlaví, které je málo zastoupené, musí dostat příležitost v případě rovné kvalifikace. Dále flexibilita. Klauzule flexibility. Pokud není možné e, ze strany zaměstnanců například najít kandidát kandidáta nebo kandidátku na tom, mm, toho méně zastoupeného pohlaví, tak je možnost flexibilit, využít flexibility, která je tam zahrnuta. Za páté, jakékoliv kvóty by měly být dočasné. Je tam tak mm, ukončující klauzule, protože naším cílem je prolomit ten skleněný strop a když se nám to podaří, tak už ty kvóty nebudeme potřebovat. Je to tedy dočasný nástroj, který to má prolomit, pak už nebude potřeba. Vzhledem k těm sankcím, tak si členské státy zvolí, jaké sankce budou aplikovat na společnosti, které nedodrží legislativu. Nyní myslím, že je důležité pro vás mm, ve vašich výro- výborech, národních parlamentech, abyste znali tyto body, protože to bude, budou ještě jednou projednávat vaši kolegové ve výborech pro evropské nebo právní záležitosti národních parlamentů a budou analyzovat subsidiaritu té le- evropské legislativy. Takže jak a proč návrh tedy odpovídají, odpovídá subsidiaritě a proč to vy tedy musíte předkládat v národních parlamentech jako ti, kteří znají tu legislativu. Protože subsidiarita je základní principem evropské legislativy, to znamená, že ten problém se musí řešit vždy na nejnižší nebo na co nejméně centrální úrovni, která je schopná to efektivně řešit musíme legi- dělat legislativu na evropské úrovni pouze pokud akce národních jednotlivých států není dostačující pro dosažení cílů. A pokaždé, když EU vydává legislativu v oblasti rovnosti pohlaví nebo e, podnikového práva, kde máme dlouhou historii už od roku 69, účetní standardy, Eh, pravidla pro řízení podniků. Už tam je to obsaženo. Takže náš příští návrh udělá to tež, tedy pos, posílí to, co se dělá nebo co existuje na národní úrovni. Vždy bude možné na národní úrovni tedy zajít nad to, co se navrhuje v evropské legislativě. a pro vnitřní trh. To vytváří rovné podmínky pro všechny veřejně kotované společnosti na evropské úrovni. Obvykle jsou to společnosti, které působí přeshraničně. Ten návrh se stále projednává v Evropské komisi ještě neopustil komisi, takže to, co vám teď říkám, je to, co pravděpodobně bude v tom návrhu. Jakmile bude vydán, tak vám ho pre- budu prezentovat a budeme to projednávat. A také vím, že můžem, můžu spolehnout na Evropský parlament a věřím, že budu moci eh, se spoléhat i na národní parlamenty, aby tato otázka dospěla k nějakému závěru, protože je to potřeba, je to potřeba pro naši společnost a pro naši ekonomiku. Uh, I will try to speak in Swedish. Uh, um, uh, ja, tack Srdečné díky, paní komisařko. Velice jasně a důrazně jste vylíčila historické pozadí této tematiky. A je také důležité i toto vnímat. Také jste ukázala, že jste velice angažovaná v tomto ohledu. Vidíme jednoznačně, že je to téma, které vás i osobně eh, zajímá. Vím, že eh, musíte odejít eh, brzy, takže se pokusíme rychle diskutovat. Nejdříve pan Romeva velice stručně. Velmi stručně děkuji, blahopřeji za vaši iniciativu. Víte, že v Evropském parlamentu máte velmi silné spojence a my samozřejmě vycházíme eh, vstříc vašim potřebám. Potom otázka rovných příležitostí, eh, otázka parity. Tady k tomu se vede další eh, diskuze o rozdílech v platech. Vy na tom prý také pracujete, ale je tu jedna věc, která je pro nás velmi důležitá. Přijali jsme v Evropském parlamentu usnesení před několika měsíci, konkrétně směrnice tedy o rovných platech a jsme znepokojeni, že na komisi to vlastně, jak se zdá, nebude zohledněno to, co jsme požadovali v tomto usnesení. Můžete k tomu podat nějaké aktuálnější informace? Uh, we take one more, uh, and... Ještě dáme prostor jednomu řečníkovi a budu střídat poslance z Evropského parlamentu a z národních parlamentů. Slovo má paní Lauriš z Německa. Máte, máte slovo? Já eh, jsem samozřejmě velice ráda, že jste přišla mezi nás. Eh, stejně tak eh, jsme vám naslouchali v Bundestagu to, jak jste velice odhodlaně hovořila o podpoře žen a jak jste nakloněna politice rovných příležitostí. To, co jste říkala, to samozřejmě uh, sdělím na našem výboru, ale musím říct, že diskuze u nás v Německu je velmi kontroverzní a proto si myslím, že potřebujeme jasné signály z Bruselu a eh, z celé evropské úrovně. Myslím si, že to, jak Evropská unie obstojí v budoucnosti, bude do velké míry záviset na tom, jak bude vyřešena politika rovnosti. Myslím si, že to bude vyplývat také z té kvóty a proto je to velmi klíčová záležitost. Příští týden náš výbor navštíví váš parlament a já věřím tomu, že opět eh, bude eh, zřejmé, že je potřeba mít eh, rovnost mezi pohlavími, že to, co se děje tady, my vlastně přeneseme do našich parlamentů a to je vše, co jsem vám chtěla sdělit. Pane předsedo, já odpovím na tuto otázku. Nejprve bych eh, začala s otázkou paní Lauriš. Vím, že je to velmi kontroverzní otázka. Je to ovšem také otázka politického leadershipu. Pokud my politici budeme dělat pouze nekontroverzní věci, tak si myslím, že jsme zbyteční. Je třeba, abychom se pustili do toho, co je nutné, nezbytné a bez čeho se neobejdeme. Tuto záležitost už sledujeme delší dobu, věnujeme se tomu a víme, že bohužel to nepůjde bez legislativní úpravy. A proto tuto legislativu nevnímám jako eh, účel nebo cíl. Myslím si, že to má být jenom nástroj pro prolomení skleněného stropu a jakmile se nám podaří tohoto cíle dosáhnout, tak eh, automaticky tato legislativa ta eh, bude ukončená, protože my si tam vlastně od počátku stanovíme takové datum Myslím si, že se to stane velmi eh, rychle, protože my tady máme eh, mnoho eh, talentů mezi ženami a velmi rychle bychom ho chtěli využít. Pokud jde o rozdíly v platech, máme tady směrnici z roku 2006 a v tuto chvíli se věnuji tomu, jak byla tato směrnice provedena a prosazena v jednotlivých členských státech. Připravím zprávu. V roce 2013 bude předložena. A na základě této zprávy bude zcela konkrétně a jasně patrné, kde došlo k pokroku a kde přetrvávají uh, Eh, nedostatky, rozdíly mezi platy a my se pokusíme to potom napravit. Eh, mm, tato směrnice přinese nějaké změny oproti existující směrnici, ale to samozřejmě samo sobě nestačí. Pokračujeme eh, s našimi aktivitami osvěty v této oblasti rovnosti pohlaví v rámci podniků. Potom také pokračujeme s přípravou školení a nástrojů pro ty podniky, které eh, se věnují těmto politikám. Víte, že komise vytvořila také Evropský den pro rovnost platů, který se koná každý rok. Tento rok se konal 5. března. Proč 5. března? Protože do 5. března musí ženy pracovat, aniž by vlastně eh, jak si získávaly plody té své práce, protože je zde eh, rozdíl mezi platy a teprve od 5.3. vlastně eh, ten plat je skutečně jejich. Takže ehm, je to zajímavé podívat se na to, jak dlouho musí žena a plat pracovat, než se dostane k tomuto eh, datu. Je to 62 dní v tuto chvíli. Jednou ročně také organizujeme obchod, eh, podnikatelské fórum nebo tedy takové fórum, kde máme eh, výměnu názorů s odboráři a se zaměstnanci, kteří pracují v této oblasti a informační materiály k dispozici. To znamená, my to nezanedbáváme, neustále na tom pracujeme, ale ta analýza bude k dispozici eh, příští rok. One. Uh, eh, Mrs. koch please. Paní Kochmerin. Srdečné díky, pane předsedo. Děkuji, paní Redingová, za vaše vystoupení a ještě jednou srdečné díky za to, že jste na to tak kladla důraz a za vaši odvahu, že jste toto prosadila. Vidíme, že hned vypukla vlna rozhořčení, že jste se opravdu strefila do toho správného nervu. I když váš návrh vlastně se nezaměřuje na představenstva, ale na podnikové rady. Na tomto pozadí bych chtěla zdůraznit, že váš návrh byl velice dlouho a dobře připravován. A na to se zapomíná v diskuzi. Tady je trochu snaha ehm, tak trochu se domnívat, že to byl prostě jakýsi spontánní nápad a že to nebylo promyšleno. Ne, vy jste oslovila podniky, vedla jste otevřené konzultace, účastnila jste se celé řady akcí v Evropě a vždy jste vystupovala stejně. Říkala jste, že podniky musí řešit své problémy sami, ale pokud se to nedaří, musíme být aktivní jako politici. A tak to má být, tak jak jste to řekla. Reakce na vaše požadavky jsou příliš slabé. Paní Lauriš tady hovořila o situaci v Bundestagu a poukázala právě na to, že v Německu je to kontroverzní téma. Já si myslím, že to o to více ukazuje nezbytnost, abychom byli důslední a jako Evropský parlament a naše komise máme 80% podporu, nebo toho jsme se dožadovali alespoň takže až 80 poslanců řekli komise, my očekáváme, že zde hm, vznikne odpovídající legislativní podnět a doufáme, že brzy se tím budeme moci zabývat. Také liberálové vás podporovali a budou vás podporovat v tomto ohledu i nadále. Také zajímavé, že Bundestag nebo minimálně právní služba se domnívá, že tento návrh je kompatibilní s německou eh, ústavou, co se týče eh, těch podnikových rad. Takže tady by neměla být žádná překážka. Mě by zajímalo, jak to odhadujete, jak to bude časově, čistě časově vypadat eh, z hlediska postupu Evropského parlamentu. Samozřejmě že tady mm, bylo rozhoršení z hlediska reakce rády, protože některé členské státy jakoby zapomínají, jak vypadá naše základní e, vlastně smlouva. Tedy mm, také byl sepsán dopis, který jaksi v těch laskavých e, slovek, nicméně to rozhoršení se tam e, promítlo. Takže eh, samozřejmě to je postoj, který my jako parlament nemůžeme přijmout. Jak to tedy vypadá časově? Děkuji za to, co jste připomněla, protože to je velice důležité. Velmi dlouho jsme se připravovali na tuto legislativu, protože samozřejmě to není s lehkým srdcem, eh, když zasahujete do trhu když provádíte nějaký zásah eh, do světa podnikání, tak musíte mít jasný důvod, musí to být dobré pro společnost, pro hospodářství a musí to být doloženo. Není možné, abyste udělali něco takového jen tak bez eh, podložení, ale eh, bez eh, podkladu, Ale eh, vše, eh, co jsme potřebovali, všechna fakta máme a parlament vyzval komisi, aby začala jednat. Komise pracuje v tuto chvíli na textu a já předpokládám, že by brzy měl být zveřejněn a potom, tak jak je zvykem v institucích, předložíme ho Evropskému parlamentu který je jedním ze zákonodárců a potom samozřejmě také radě. A potom společně v procesu spolurozhodování obě strany budou muset rozhodnout o závěrečném textu, který se eh, stane zákonným. Byl tady připomenut dopis několika velvyslanců, eh, kteří si přáli, aby Evropská komise přestala vykonávat své právo na iniciativu, protože eh, Protože, ovšem mezi tím tady byly zaslány jiné dopisy jiných členských států, kteří hovoří o tom, že je to dobrá politika, že bychom se měli vydat touto cestou. A já bych možná mohla zmínit jeden dopis, zajímavý eh, dopis francouzské vlády a obsah je pozitivní, eh, tedy kloní se k této iniciativě, ale velmi se zajímavý je podpis. Jsou tam vlastně dva podpisy. Jednak je tam podpis ministra pro rovné příležitosti, tedy ministrině, a potom je tam také podpis ministra hospodářství tedy muže. A myslím si, že eh, z politického pohledu je to velice zajímavé. Je tady eh, ta rovnováha mezi rovnými příležitostmi na straně jedné a ekonomickým dopadem na straně druhé. To je něco, co musíme vždy vidět v souvislostech a musíme z toho vycházet eh, i v evropských politikách. To znamená, všichni zodpovědní musí takto postupovat. Někdy je to muž, někdy je to žena a e, když se to všechno spojí, tak e, výsledek je velmi pozitivní. Děkuji a jsem velmi potěšen e, společně s kolegyní, že jste si našla volné okénko a čas na to, abyste se zúčastnila této konference. Víme, že nyní máte jiné povinnosti a musíte nás opustit, ale jsme velmi rádi, že jste přišla mezi nás a proto vám velice děkujeme. A mohu vás ujistit, že Evropský parlament je na vaší straně. Do, go, vi i talarlistan eh, eh, Takže pokračujeme dále s přihlášenými řečníky. Jako další řečník vystoupí paní Halcelány ze Švédska. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařka bohužel odešla. Já jsem jí chtěla položit otázku každém případě bych chtěla poděkovat paní místopředsedkyni a panu předsedovi. My víme, že v Norsku existuje zkušenost z hlediska kvót ve vedení podniků a to vešlo k určité koncentraci žen. Máme ženy, které vlastně mají pozice v několika představenstvech. Takže na to jsem se chtěla zeptat. Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem máme, eh, jak si přistupovat k této maličké vadě na kráse u těch eh, systémů kvót. Není žádným tajemstvím, že kvóty i u nás ve Švédsku představují kontraverzní téma a také pro poslance ve švédském parlamentu eh, tento předpis je důležitým tématem. Tady musíme také sladit lhuty, abychom se na to dobře eh, připravili. Jako členka švédského parlamentu si myslím, že nejlepším řešením by bylo, kdybychom dostali na trh práce v Evropě více žen, aby mohli pracovat na plný úvazek, aby eh, také byly využívány daňové prostředky, které z toho vyplynou a tím pádem ženy by mohly také formulovat eh, odpovídající požadavky které by byly zohledněny těmi, kteří jsou u moci. Pak jsou tady další aspekty, které musíme zohlednit. Posílení právních předpisů z hlediska antidiskriminace protože diskriminace na trhu práce stojí také mnoho peněz a to je problém, který tady zatím nebyl ještě předeslán. Pak je tady další bod, který scházel v dnešní diskuzi. Mladé ženy, které se dostávají dnes na e, trh práce, i tyto ženy musí být již zohledněny v tom procesu politického rozhodování ohledně rovnocenosti v budoucnosti. Existují krásná slova a opatření v tomto ohledu, ale i mladé ženy musí být již nyní zohledněny do snah o ovlivnění budoucnosti. Děkuji. Je mi velice líto, že ti, kteří nyní budou hovořit, budou hovořit nepřítomnosti paní komisařky a nedostanou tedy odpovědi na jejich otázky. Je mi to líto. Nicméně další na seznamu paní Tom tady již není, ta se přihlásila, ale není zde. Takže kdo je další? paní Merkmu Standam z Nizozemska. Máte slovo. Děkuji. Já se domnívám, že je škoda také, že paní Redingová už odešla, protože toto téma pro ní je velmi důležité a já si myslím, že je důležité se na toto téma vyměnit názory. Mohu uh, tedy Vedle otázek, které jsem chtěla položit paní Redding, chci říci, že Nizozemí podporuje úsilí o větší rovnováhu pohlaví a také souhlasíme o dočasné národní legislativě v roce 2009, která usiluje o 30 žen v radách podniků. Tato legislativa je založena na principu buď dodržet nebo vysvětlit, proč to nejde. A má to platit do roku 2016, je to tedy dočasné opatření. E, nicméně velká většina parlamentu také schvaluje e, to, že diverzita v podnikových radách je odpovědností národních členských států a zaměstnanců. Většina sněmov, poslanecké sněmovny nizozemí proto není pro závazné kvóty na evropské úrovni. Zní to tedy jako systém nefunguje, tak ho změníme, ale to není správná cesta. Já jsem liberálka a historie nás poučila, že změna kultury nejde tedy změnou systému, ale musí se začít u lidí to znamená kolegiální tlaky spíše směrem ze zdola nahoru, než ze zhora dolů. To je lepší cesta k úspěchu. To jsem tedy chtěla říci za nizozemský parlament a doufám, že paní Reding, eh, paní Reding se to ještě dostane. Děkuji. To je velice Um, poletování hodné a jsem mm, trošku mě překvapilo, že komisařka Redingová odešla před půl pátou. Také já jsem mi chtěl položit nějaké otázky. Už nemáme nikoho na seznamu mm, řečníků. Takže v tom případě jsme se dostali k závěru tohoto programu o dvě minuty dříve, než jsme plánovali. A proto můžeme začít s tou eh, závěrečnou fází dnešního setkání, to je závěry. Já začnu jako první, pak dám slovo paní Angelili. Dovolte, abych řekl, že jsem přispěl celou řadou zajímavých, no, slyšel celou řadu zajímavých příspěvků. Například se tady hovořilo o tom, je, je důležité nalézt rovnováhu mezi profesním a rodinným životem. To je správné. V evropských institucích také musíme dělat to, co hlásáme. Pokud říkáme, že je třeba mít rovnost pohlaví a genderový mainstreaming – pak instituce EU to musí umožnit, tak aby například zaměstnanci Evropského parlamentu mohli dosáhnout rovnováhy mezi rodinným a profesním životem. Jinak nebudeme kredibilní. když jsme hovořili o významu zlepšování péče o předškolní děti, proč vždy říkáme, že to je důležité pro ženy? To je přesně ten špatný způsob myšlení. Jak muži, tak ženy musí mít zájem o kvalitní před, péči o předškolní děti. Jinak eh, prostě nemohou chodit do práce, tak to prostě je. Před ehm, polední přestávkou jsem říkal, že pokud jeden člen rodiny musí chodit do práce, tak je to velice často otec. A pokud není k dispozici školka nebo předškolní zařízení, tak obvykle zůstává doma žena. Proto je důležité, aby byla péče pro předškolní děti. Je to špatné, ale bohužel taková je realita z naší společnosti. To jsou role pohlaví, které jsou předem jaksi e, při, mm, připsány. A proto je důležité, a já znám celou řadu švédských poslanců, kdy, které se věnovaly e, zvyšování dostupnosti péče předškol, péče předškolní děti, což umožnilo nezávislost žen Eh, do daleko mm, možnosti profesního rozvoje daleko více, než tomu bylo v minulosti. Eh, společná rodičovská nebo sdílená rodičovská dovolená, to je velmi důležité. Pokud jste eh, tedy nebyli sami na rodičovské dovolené, tak nechápete, jaké to je. A pomůže to obou rodičům, aby Eh, si eh, uvědomili, jakou mají odpovědnost a uvědomili si, že i když jeden z rodičů dělá neplacenou práci, stará se o děti a druhý pracuje, tak je to práce pro oba. Já jsem měl tedy společnou nebo sdílenou střídavou rodičovskou dovolenou s eh, mojí manželkou a my jsme si oba uvědomili, co to znamená chodit do práce nebo zůstat doma a pracovat doma tedy. Je to tedy krok k směrem k rovné společnosti. A poslední bod, když chci otevřít, je otázka toho, proč tak málo žen se účastní politického života. A to zase souvisí s těmi genderovými rolemi, že muži často volí jiné muže pro různé funkce. Ta kampaň 50-50, o které se tady mluvilo, to je velmi důležité. Řada poslanců tohoto parlamentu se vyslovila pro a my chceme spolupracovat s národními parlamenty, abychom dosáhli cílů e, rozdělení 50-50 na muže a ženy. To je tedy to poselství pro vaše národní parlamenty. Takže došlo k velice konstruktivní, eh, padly tady velice konstruktivní příspěvky a já děkuji paní Angelili za organizaci. Dále chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří nám umožnili tuto konkurenci. Často tu praktickou práci nedělají poslanci, ale ti, co jsou tedy v pozadí, kteří k tomu eh, nezbytně jim způsobem přispívají. Také chci poděkovat těm poslancům parlamentu, kteří tady jsou dnes přítomně. Také chci poděkovat členům národního parlament, národních parlamentů a v neposlední řadě velice srdečně všem tlumočníkům, protože bez vás bychom nebyli schopni komunikovat. Takže děkuji za to, že jste byli s námi. Děkuji, pane Gustafson. Já už jsem také mluvila více než jednou a takže děkuji vám i všem účastníkům. Lunga série. Non so... Toto musí být pouze první z řady setkání a výměn zpráv a kontaktů, protože to je konstruktivní, užitečný způsob, jak si vyměňovat informace, nejlepší praxi a jak spolupracovat. Takže ještě jednou děkuji. Také já se omlouvám, že musím spěchat, protože sleduji svůj uh, profe- rodinný a profesní život a musím už letět domů. Děkuji.